Mm, demokratické instituce v této zemi a jistě naše pomoc technická i finanční bude zásadní v tomto ohledu, v této důležité etapě. Děkuji. Grazie. Ora l'ordine de... Děkuji. A podle pořadu jednání následuje zpráva pana Ongurianu, podpora mobility pracovníků. A pan zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Máte slovo. Vážení Kolegové, kolegyně, svobodný eh, pohyb lidí je velice citlivou záležitostí. Samozřejmě, že to bude mít dopad na ekonomickou i sociální budoucnost Evropské unie. Já jsem zpravodajem pro tuto oblast a rád bych eh, zdůraznil to, že v podstatě celý, čelíme situaci, která je politicky neudržitelná a ekonomicky iracionální, protože svobodný pohyb eh, pracující prostě nemůže být nějakým prostě náhodným pohybem. Musí to být právo. Je to právo, které mají všechny členské státy, na kterém se domluvily všechny členské státy. A i přesto vidíme situaci, ve které členské státy se rozhodly zavést nebo opětovně zavést určitá eh, omezení a dokonce hm, se hovoří o tom, že možná přistoupí k dalším krokům později. Toto, jsou, toto je takové politikaření na úrovni národní, ale i předvolební. Ovšem ekonomická situace je diametrálně odlišná. Mnoho let už máme k dispozici oficiální čísla, dokonce i ze strany komise. Tato čísla poukazují a jasně dokazují to, že naši pracující z východní Evropy nevytvořili, nebyli zodpovědní za žádnou další nezaměstnanost a ani nějakým způsobem nezatěžili eh, zdravotnický systém hostující, eh, hostitelských zemí. Naopak, hm, eh, tyto toky těchto pracujících znamenaly ekonomický růst přibližně asi 1% HDP, tak to je to hodnoceno. Ta myšlenka mm, více Evropy, ta je nesmírně populární v posledním období. Ovšem, co to znamenáme? Více Evropy pro méně Evropanů? Protože zde máme jednotný trh pro kapitál a zboží, ovšem ne pro pracovní sílu. Co to znamená? Ne pro pracovní trhy. To znamená, že západní společnosti mohou fungovat na Mm, ve východních eh, zemích, někdy úspěšně, někdy dokonce to může mít za následek tisíce nezaměstnaných, zatímco naši pracující z východní Evropy nemohou eh, nalézt pracovní místa mm, v západní Evropě. A to není všechno. Ty stejné země, které omezují eh, východoevropským pracovníkům, především z Bulharska a Rumunska práci, Mm, ovšem eh, mm, využívají eh, eh, lidi v oblasti zdravotnictví, lékaře, mm, specialisty v oblasti informační technologie. A to, musím, to musíme zamezit, protože ekonomicky, politicky i morálně je to špatný přístup. Lidé, kteří hledají, hledají pracovní místa v těchto zemích, je hledají, protože je to jejich právo. My jsme jim toto právo poskytli. Právě proto moje zpráva podporuje toto právo. A právě tak to vypadalo i hlasování v našem výboru, kde jsme to podpořili. A proto věřím, že i náš parlament to tímto způsobem podpoří zítra. Děkuji vám za pozornost. Ora iniziamo il catch di eye eh, con l'onore. Budeme mít možnost i na catch di eye. Paní Ivanová má jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za jeho zprávu. Před několika dny jsme zorganizovali slyšení na toto téma. Omlouváme se, bohužel vypadlo tlumočení. A zjišťujeme, Omlouváme se ještě jednou, bohužel vypadlo nám tlumočení. No,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 přerušila svůj projev, protože tlumočení nám vypadlo. Takže jenom chviličku, ověříme to. Può ricominciare, please. Takže prosím, můžete ještě jednou. Čili, my jsme požádali Evropskou komisi, mm, aby byly objektivní, pokud jde o realizaci analýzy těchto důvodů, které vedou některé členské státy k využívání těchto omezení. Proto bych chtěla požádat, aby evropské hodnoty byly zachovány svoboda, ale i pohyb pracující pro všechny naše občany celé Evropské unie. La parola l'onorevole Blinkevičute. Děkujeme, slovo má paní Blinkevičute. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala rovněž zpravodaji za jeho příspěvek. O co jde? Mobilita pracujících, to je v podstatě jedna z nejdůležitějších hodnot Evropské unie a právě proto bychom ji měli podporovat. Ovšem měli bychom podporovat určitou komplexní mobilitu. To, co je nejdůležitější, je to, aby práva těchto lidí, eh, kteří pracují v eh, cizí zemi, aby tato práva byla chráněna, aby tito lidé nebyli zneužíváni, vykořišťováni. Právě proto jednotlivé orgány musí spolupracovat v tomto ohledu. Další důležitá věc, lidé, kteří pracují a žijí v cizí zemi, si musí samozřejmě mít možnost uchovat své profesionální kvalifikace a právě proto bychom měli urychlit proces uznávání, vzájemného uznávání kvalifikací v jiných zemích. Mnoho vzdělaných, kvalifikovaných lidí od, opouští určité země ze sociálních důvodů. Zde bych ráda požádala Evropskou komisi a pana komisaře, aby hledali řešení k této, k této problematice. Grazie, la parola Turunern. Děkuji, slovo má Paní Turunen. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Toto je velice dobrá a zpráva a zelení by ji chtěli podpořit, protože je pravda, že právo žít a pracovat v jiném členském státě je jedním ze základních práv Evropské unie a my musíme zajistit, abychom toto právo chránili a rozšiřovali. Ale jménem zelených bych chtěla ještě říci, že bychom chtěli zavést pojem řádné mobility. Znám eh, z Dánska situaci, eh, ve které existují problémy eh, se sociálním dumpingem, pokud jde o pracovní podmínky a platy. Víme, že se to týká především pracovníků, které přicházejí z jiných členských států, ne z Dánska. Něco takového je nepřijatelného. Musíme se snažit bojovat proti sociálnímu dumpingu. Musíme zajistit, aby členské státy dodržovaly svá eh, národní pravidla. Potřebujeme více kontroly a více snahy ze strany EU, aby bylo zajištěno, že mobilita je skutečně prosazována. A děkuji nyní paní Češková

A paní Figueiredo. Děkuji, paní předsedkyně. V této diskuzi nemůžeme opomenout sociální situaci pracovníků v Evropě. Jedna třetina pracujících žije eh, v prekérních podmínkách s nízkými příjmy a 25 milionů nezaměstnaných mladých lidí a žen máme v Evropě nemají eh, žádnou naději na důstojnou budoucnost. Hovořit nyní o podpoře mobilitě pracovníků velmi často znamená podporovat sociální dumping. Posiluje se eh, zneužívání takových lidí, kteří se snaží pracovat v jiné zemi, i když jsou to země v rámci Evropské unie. A proto trváme na eh, politice rozvoje a sociálního pokroku místo politiky spoření, protože to vede k dalšímu zneužívání těchto lidí a k prohlubování chudoby. Jde o lidi, kteří nemají vůbec žádnou možnost chránit své rodiny a e, své rodinné příslušníky. Děkuji. Je mi líto, ale máme tady 15 žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. A já se budu muset omezit na jednoho řečníka za frakci a slovo má pan Andor. Eh. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dovolte, abych poděkoval panu Tránu Borianovi zpravodaji za tuto zprávu, která hovoří o mobilitě pracujících v Evropské unii. My sdílíme vaše názory, pokud je o pozitivní dopad této mobility na naši ekonomiku. A posledních 40 i více let geografická mobilita, základní principy, svobody pohybu pracujících, to vše přispělo k evropské integraci a k budování společného trhu. Navíc pokud je o geografickou mobilitu, ta je příspěvkem k zaměstnanosti a zároveň ekonomickému růstu. Toto je především relevantní v takovém období, kde čelíme například vysoké nezaměstnanosti nebo jsou zde určité nedostatky v jednotlivých sektorech či regionech. Právě proto bychom měli podporovat naše občany a podporovat a informovat je o těchto možnostech. Právě proto by měli mít rovněž povědomí, lepší povědomí o pracovním trhu, měli by vědět eh, naše lidé, kde se nachází pracovní, možná pracovní místa. Samozřejmě, že pro nás je důležité, aby jsme zde měli dostatečné zručnosti, schopnosti. Toto je naše priorita v Evropské unii, proto tomu eh, podřizujeme i naše nové nástroje eh, v této oblasti, všechny nástroje, které by nám mohly umožnit eh, i zlepšit eh, EURES a služby, které poskytuje. Tyto poskytuje opravdu kvalitní služby, poradenství, pokud jde o zaměstnání pro pracující a i zaměstnavatele. Je to úžasný zdroj, který by mohl podpořit geografickou mobilitu. Bude to, tento nástroj budeme reformovat v následujícím roce, budeme se snažit zlepšit jeho kapacitu a zlepšit mobilitu v Evropě Evropě. Samozřejmě my už jsme to oznámili i v rámci našeho sdělení, pokud jde o e, krizovou situaci a pracovní místa. Budeme podporovat různé projekty, které jsou jasně zacíleny, například Your First Yours Job, to znamená vaše první pracovní místo. My už v současné době e, pracujeme na přípravných etapách. Máme rozsáhlou legislativu v této oblasti, pokud jde o e, svobodný pohyb pracujících, ovšem samozřejmě, že potřebujeme další kanály, další možnosti možnosti, abychom podpořili naše pracující, aby měli plný přístup k informacím o jejich právech, o jejich povinnostech. Proto bych vás rád informoval o tom, že eh, komise na základě vaší zprávy eh, rovněž zhodnocuje možnost eh, dimenze prosazování v této oblasti, pokud jde o rovné zacházení mobilních pracujících a zároveň jaké, by byly, jaké jsou nejlepší možnosti pro tu, tyto pracující. Rovněž eh, eh, jsme velice rádi, že eh, členské státy implementují směrnici z roku 2004, o které se zde hovořilo, která je důležitá, pokud jde o svůj volný pohyb pracujících, tak jak jste se o tom i zmínili. Toto je, toto je něco, co přineslo jasné výsledky. Většina členských států již pozměnili svou legislativu nebo alespoň nás informovali o tom, že, budou, že, budou, že pozmění legislativu v tomto ohledu. Ovšem musíme zajistit plnou, plnou transpozici směrnice o volném pohybu. My budeme neustále na straně komise rovněž monitorovat eh, i ehm, přístupové smlouvy členských států, které prozatím omezují eh, dočasně volný pohyb pracující. Pokud jde o Rumunsko a Bulharsko, z 20. června máme Eh, máme jejich žádost ohledně aktu o přistoupení z roku 2005 a my připravíme na konci tohoto roku zprávu, pokud jde o dočasná opatření v této oblasti a omezení pro tyto země. Budeme analyzovat eh, rovněž situaci po rozšíření migraci v tomto ohledu a zároveň um, charakteristiku lidí, kteří, se, kteří jsou aktivní na, na, v rámci mobility a jaký to má dopad na naše trhy. Pokud jde o bulharské a, pra, a rumunské pracovníky, pokud jde o, o třetí etapu od 1. 1. 2012, tam to rozhodnutí je na straně členských států, ovšem bude muset dojít k, k tomu, že poskytnou informace Evropské komisi v tomto ohledu do konce letošního roku a musí to být skutečně odůvodněno z základní základními podmínkami, které se dotýkají pracovního. My vítáme tuto zprávu z vlastní iniciativy a souhlasíme s parlamentem v tom, že bychom měli posílit základní principy smlouvy a zároveň podporovat geografickou mobilitu, protože to je vitální. Mobilita je jeden z nejlepších způsobů, jak zamezit nedostatečným zručnostem na trhu a abychom podpořili naši ekonomiku především s ohledem na vysokou stávající nezaměstnanost a nerovnoměrný ekonomický růst. Právě proto to pro nás představuje základní eh, element evropské strategie v tomto ohledu, kterou podepsali všechny členské státy. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Tím jsme diskuzi uzavřeli. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30 minut. L'ordine del giorno reca ora la relazione